Vážení kolegové, myslím, že začneme, protože čas běží. Doufám, že další kolegové ještě přijdou před hlasováním a budeme pokračovat bodem číslo 10 na, 10 na pořadu jednání a e, pod tímto bodem máme zprávu Marie Teres Šance Schmidt, která se týká výzvy pro územní spolupráci budoucího programu přeshraniční, nadnárodní a mezinárodní spolupráce v rámci cílu 3. A začala bych tím, že dám slovo Marie Teres. Ježíš to tak píská. Voilà. Euh, madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Eh, dobrý den, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení kolegové. Eh, v prvním řadě bych chtěla poděkovat výboru Regi za to, že máme možnost si vyměnit eh, stanoviska k budoucím programům územní spolupráce v Evropské unii. Toto je velmi obahují, obohacující a děkuji tedy oběma eh, hostům, kteří eh, se k nám laskavě připojili, aby mohli odpovídat na vaše otázky. Ačkoliv je velmi nepříjemné eh, počasí v celé Evropě. Je to pan Ramírez a pan Rico Šapí, oba dva jsou odborníci na regionální spolupráci. Pan profesor Šarik kterého jsem měla, se kterým jsem měla možnost se setkat na výboru regionů. Je vědeckým ředitelem Centra pro pozorování evropských regionů Ževnevě. Se vytvořil, sepsal několik akademických materiálů a jeho práce jsou referenčními dokumenty pro oblast přeshraniční spolupráce. Tyto práce byly přeložené do více jazyků. Pan Guillermo Ramírez je generálním tajemníkem Združení evropských pohraničních regionů a pan Guillermo v současné době pracuje ve Združení pracu, eh, pohraničních regionů. Toto združení bylo založené v roce 1971. Pan Nistelroy byl předsedou do rok, v roce 2009. 28. října se uskutečnila velmi, první velmi zajímavá výměna názorů o budoucnosti cílu 3. V roce 2007 byl tento třetí cíl politiky soudržnosti zařazen na naši agendu. Pro období 2007 až 2013 bylo vyčleněno 13 miliard euro. Takže eh, jde o to, abychom společně dokázali řešit společné výzvy. Mnozí z vás znají nespornou přidanou hodnotu přeshraniční spolupráce pro budoucnost našich občanů. Tato spolupráce je výrazem živoucí a živé spolupráce a integrace. Cíl 3 jste všichni podpořili velmi výrazně a otázka místa makroregionů v cíli 3 a jejich financování je nutno ještě dále zpřesnit. Makroregionální politiku je třeba povzbuzovat, ale není možné ji diktovat. Musíme dospět k pružné meziregionální spolupráci, která bude prospěšná pro všechny. V době poslední výměny názorů komise předložila svůj návrh politiky soudržnosti, kterou náš výbor přivítal jako dobré východisko. Také byla zařazena do strategie EU 2020, kde se klade důraz především na výsledky. Rozměr územní soudržnosti je všudy přítomný, ale zasluhoval by si ještě větší pozornost. Pátá zpráva, která byla předložena, je velmi zajímavá z hlediska operačního programu i z hlediska předchozích operačních programů zaměřených na několik regionů. Evropská komise navrhuje, aby se posilnila dimenze makroregionů, které umožňují lépe propojit jednotlivé cíle na rozšířené teritoriální bázy. Toto rozšíření se však nesmí dít na úkor jiných aspektů. Rada ministrů, která se konala v Liež 28. listopadu, také zdůraznila, že je třeba posilnit architekturu cíle 3 tak se totiž lépe stanovují pozice jednotlivých aktérů a platí to i pro pragmatickou a konstruktivní pozici parlamentu. Podělila jsem se s vámi o své úvahy a vyzývám další, aby přispěli do této diskuse. Děkuji vám. E, děkuji a dávám slovo Guillermo Ramírezovi.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 Marie Terese eh, Schmidt, T. Sanchez Schmidt za to, že nás pozval, protože cílem naší asociaci je chránit před cíle příhraničních regionů a vytvářet strategické eh, spojence, kteří nikdy nesklamou. Takže nakonec máme velmi málo možností eh, ovlivňovat instituce, které Eh, rozhodují v, tě, v tom, eh, co chceme ovlivňovat. Pokud jde o, je to případ regionální politiky komise, je to případ výboru regionu a je to i případ tohoto výboru Evropského parlamentu. Je velmi dobré přijít a hájit naši pozici, protože to bereme tak, že obecně politika, která se zde vytváří, tak s tou politikou plně souhlasíme. Hovoříme o subsidiaritě na jedné straně, na, hovoříme o zapojení lokálních pravomocí o více Evropy na této úrovni a chceme tak pomáhat více Evropě také. na jedné straně ho se hovoří teoreticky a když potom hovoříme eh, o politických oblastech, vytváří se zde jistá dialektika na úrovni lokální, národní a mezinárodní. A územní spolupráce nebo územní eh, koheze je jedna z věcí, kterou se zabývíme, zabýváme. Je spousta argumentů, bylo by velmi obtížné všechny vyjmenovat, takže jenom telegraficky bych rád řekl, čím se zabýváme v současné diskusi, v současné územní spolupráci, jak vidíme budoucnost, jak se díváme na dokument, který vytvořila poslankyně Marie Teresa Sanchez-Schmidt a rovněž pohovořím o diskusi, ke které dochází v jiných prostředích, například ve výboru regionů. Za prvé chci říci, že jsme asociace, asociace, která je zásadně europeistická. Našími členy jsou příhraniční regiony, které jsou obvykle chudé a zemědělské. Jsou to oblasti, kde se moc nerozhoduje. Obvykle tam chybí významná infrastruktura a mladí, pokud mají možnost, tak odtamtud odejdou. Takové, takový typický Eh, region je charakteriz, příhraničně charakteristický tím, že jeho mladí, když mohou odejít na program Erasmus, tak odejdou. A my chceme, aby tyto regiony byly atraktivní, aby lidé neodcházeli, protože můžeme zavádět spoustu politických eh, opatření, ale když nám odcházejí podnikatelé, je to špatné. Takže chceme udělat příhraniční regiony atraktivnější první řadě chceme, aby členské státy, když se vypracovávají strategie rozvoje, tak aby tyto regiony brali více v úvahu a rovněž, aby je koordinovali se zbytkem státu. A právě zde hovoříme o přeshraniční spolupráci, která už probíhá po řadu desetiletí. Máme velmi úspěšný program, který se nazývá Interreg. Je to program, který začal už před 20 lety. Byly to malé fondy zpočátku a malé projekty peer-to-peer, -peer, ale teď už fondy financování jsou větší, kdy hovoříme prakticky pořád o zanedbatelné nebo směšné čase, když se podíváme na celkový rozpočet Evropské unie ale eh, cílem těchto programů je eh, získat co nejvíce a udělat co nejvíce formou spolufinancování a prostřednictvím více ročletých programů, tak, aby bylo možné provádět konkrétní rozvojové programy. A když se podíváme na tři fáze Interregu, tak hovoříme o úspěchu. Přeshraniční spolupráce. Teď hovořím především o té přeshraniční spolupráci, protože se v ní pohybujeme a kromě toho 75 eh, té územního rozvoje se to právě týká. Takže my hovoříme o tom, že regiony a obce mohou vytvořit zájmové sítě, mohou spolupracovat, mohou se koordinovat, proto aby zlepšili život svých občanů a proti tomu nikdo není. Já hovořím o těch příhraničních oblastech, oblastech zcela konkrétně, protože spolupracujeme přes hranice pod určitou záštitou evropských institucí. Jde o udržitelný rozvoj těchto oblastí a kromě toho v těch příhraničních oblastech, kde se spolupracuje a kde první přeshraniční spolupráce vznikla už před 50 lety, tak právě tyto regiony jsou zajímavými laboratořemi, protože v těch regionech, kde se správně realizovaly různé programy, tak si občané daleko lépe uvědomují, jak to vypadá s budováním Evropy a zná to daleko lépe než například lidé v Paříži, pro které je Evropa trochu daleko, protože pokud tady v Bruselu se pro tyto lidi něco uděje, eh, připraví, oni si to uvědomují, protože je to pro ně záruka zdravotní, zdravotní péče nebo záruka zaměstnání pracovního místa, které najdou za hranicemi například. Každopádně ale je spousta výzev eh, kterým občané v příhraničních oblastech čelí. Situace tam se velmi zlepšila díky efektivní implementaci evropských programů. A stejně tak si myslíme, že evropské příhraniční oblasti jsou skutečně laboratoří zprávy na více úrovních. A právě v uplynulém roce byla významná, proběhla významná diskuse o tom, zda je možné, aby e, tato víceúrovňová zpráva probíhala stejně jako na úrovni Evropské unie. Ale fakt je, že na této úrovni probíhá už po 50 let a bylo dos, dosaženo výsledků. Udělal, e, hodnocení bylo neformální a velmi pozitivní. Do té míry, že máme obrovské zkušenosti a můžeme využívat subsidiaritu, můžeme využívat eh, formy soud, eh, fondy soudržnosti a strukturální fondy proto, aby ta spolupráce byla ještě efektivnější, abychom do ní přitáhli více členů, aby byla dynamičtější a abychom měli ještě více Evropy. A máme proto jeden právní nástroj, poprvé eh, je použitelný eh, všude v Evropě. Je to Evropské uskupení pro územní spolupráci. Toto uskupení bylo vytvořeno v roce 2006 a, velmi, a dostalo se to velmi do mody, protože najednou byla snaha přetvořit všechny struktury přeshraniční spolupráce v takováto uskupení. Ale eh, to taky není správné, protože jiné modely fungují už po desetiletí a jsou úspěšné, takže takováto forma uskupení není povinná. Jde o to, aby se usnadnila přeshraniční spolupráce tam, kde to dosud bylo obtížné protože vezměme si, že jsou různé legislativní systémy, různé administrativní systémy i různé filozofické přístupy k politikám a právě proto potřebujeme nějaký nástroj veřejného práva, který umožní harmonizovat práci na této úrovni. A pokud jde o toto uskupení eh, přeshraniční spolupráce, se objevila i móda makroregionů. Dovolte mi, abych to nazval módou protože e, byl napřed jeden region, potom najednou byla ta móda vytvoření e, těch uskupení a najednou je móda vytváření makroregionů, protože všichni chtějí používat ty nejmodernější formy spolupráce, protože si myslí, že získají více peněz. A je otázka ale, nebo necháváme na každém, aby eh, si vytvořil struktury, jakou chce. A říkáme, že eh, to, že vytvoří něco podle poslední módy, jim nedá více eh, prostředků. Jde o to, že je třeba vidět, jaký úkol máme splnit a potom teprve vytvořit podle něho příslušnou strukturu. Takže je možné, že se děje to, že v módě těch makro, makroregionů se ztrácí práce a není to ve prospěch občanů. Každopádně se snažíme vytvářet sítě, zájmové sítě. První makroregion, o kterém jsme hovořili, je Balc, pobaltský region. To se zdá být logické, protože je to obrovský region, kde je malá populace a obrovské úkoly, obrovské výzvy. Takže je logické, aby spolupracovali formou makroregionu a kromě toho má charakter přeshraniční a dokonce pro, eh, eh charakter nadnárodní protože v, eh, v tak, když jsou nadnárodní programy, je dobré, aby se mohly realizovat v takovém nadnárodním regionu, v makroregionu. Ale vytvářet makroregiony za každou cenu je hloupost. Dále je navržen makroregion Dunaj například, který je taky asi užitečný, ale kromě toho jsou další makroregiony, které se dříve nazývaly Eh, pracovní komunity a nebo dále se nazývaly přeshraniční uskupení a nyní se nazývají makroregion. Když hovoříme o přeshraniční spolupráci, nehovoříme nikdy o kompetencích na žádné administrativní úrovni. Administrativní a politické eh, úrovně jsou takové, jaké jsou. A Eh, pokud jde o decentralizaci a o pravomoci, ty jsou přesně stanovené. A jsou zde dále eh, úlohy, úkoly, které lze delegovat jde o to, že na jedné straně hranic třeba eh, lépe analyzovali situaci, vědí, co mají dělat s konkrétní věcí, je tam větší vůle, je tam více například zájmových, zájmových skupin a, nebo zainteresovaných skupin a takže lépe mohou vypracovat strategii k řešení určitého problému. Je velmi důležité, aby členské státy převzaly svou úlohu. Subsidiarita není jenom otázka evropských institucí, eh, států a eh, obcí, protože my, jak eh, říkáme lepší e, vravec v hrsti, nežli holub na, na střeše. A proto chceme e, řešit e, nebo mít Evropu, která bude autentická a kde bude vztah mezi jednotlivými politickými a administrativními úrovněmi. To znamená mezi obcí, regionem, státem, Evropou. A dále jsou to právě občané, kdo je v centru těchto programů, protože když se něco financuje 5-6 tisíci e, euro, tak z toho bude mít užitek konkrétní občan v příhraniční oblasti. A řeš, vyřeší se obrovský program, který tento občan a který jeho rodina má. E, a, a, e, a on má problém, kde najít práci, zda ji může najít třeba na druhé straně hranice, kde dostane lékařskou péči. V rámci takovéto spolupráce se může naučit jazyku souseda a získat tak pracovní místo, které bude rovnocené s tím, co by získal u sebe. Takže programy takovéto se realizují ve všech příhraničních oblastech. Nesoustředujeme se ani tak na velké eh, programy, protože takové ty velké zásadní programy, ty, eh, kterým se říká vlajkové lodě a dělají se v makroregionech, někdy zastínují tyhle ty malé programy, které jsou ale pro jejich občany zcela zásadní. Přeshraniční spolupráce se realizuje i za hranicemi Evropské unie, i když proto jsou potřeba víza, i když je daleko víc překážek k takovéto spolupráci jsou tyto překážky, ale přesto se eh, probíhá už po desetiletí a nakonec je to spolupráce, která probíhala i se zeměmi, které se nově staly členy Evropské unie. Tak se totiž dostává eh, nový rozměr do evropské politiky a takové nástroje, jako například uskupení přeshraniční spolupráce, nám umožnili udělat poměrně hodně. Například jeden nečlenský stát potřebuje, aby se eh, takovéhoto uskupení účastnili alespoň dva členské státy Evropské unie. Jsou tedy proto určitá omezení a eh, je třeba hovořit o eh, tom, zda to jsou omezení, která jsou rozumná nebo ne. A proto jsme rádi, že o tom začala hovořit europoslankyně Sanchez Schmidt. My jsme viděli návrhy dokumentů, o kterých se teď diskutuje a vidíme, že mnoho z našich obav bylo vzato v úvahu. A chtěl bych proto poděkovat poslancům této, eh, eh, tohoto výboru za eh, zájem o eh, meziregionální spolupráci. Chtěl bych vás ujistit, že vždycky, když eh, něco pro nás uděláte, cítíme se daleko blíže Evropě. Děkuji vám. Profesor Charles Rick. A teď se ujme slova profesor Charles Rick. Eh, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Pro mě je to vždy velkou ctí a potěšením, když mohu promluvit před poslanci Evropského parlamentu. Ehm, jsem tady na žádost vaší kolegyně paní poslankyně Sanchez Schmidt, která eh, projevila eh, opět svou dynamiku a pokoušela se mi vysvětlit nejen minulost a současnost, ale také budoucnost Evropy eh, v rámci eh, regionální spolupráce. Vážená paní předsedkyně, pokud jde o politiku regionální spolupráce a o poselství Evropské územní soudržnosti, Eh, vysíláte tyto signály velmi silně. Já se pokusím během následujících minut vysvětlit svůj postoj. Pro představitele akademické sféry je těžké omezit se na několik minut, ale budu se snažit. Pokusím se eh, výstižně a stručně eh, charakterizovat přeshraniční spolupráci ve svém, podle svého pohledu. Navážu na to, eh, co říkal můj eh, vážený pan kolega Ramirez a eh, také bude mluvit pan Lamberts a pan předseda Združení příhraničních regionů, pan Van Nistelrooy. Eh, paní předsedkyně, já bych rád eh, nejprve řekl pár slov o sobě. Eh, můj děd byl belgický, belgický vlám a pracoval na hranicích v textilce v pohraničním regionu. Můj otec byl Švýcar a pracoval v regionu Horního Savojska a to znamená, že já už geneticky, svým genetickým založením e, naplňuji charakteristiku přeshraniční spolupráce. A k tomu bych rád řekl e, teď něco více z hlediska budoucího vývoje. Já si myslím, že je jasné, že pohraniční regiony e, více než ostatní regiony mají velmi významnou roli nejen v dějinách, ale také v současnosti a v budoucnosti Evropy. A pokud se nezaměříme dostatečně na tyto příhraniční regiony a přeshraniční regiony jakožto katalyzátory evropské eh, výstavby, eh, tak promeškáme významnou šanci upevnit eh, kořeny evropské soudržnosti. Rád bych vycházel z tohoto dialektického přístupu a vy, jakožto poslanci Evropského parlamentu, jste mezi prvními, kteří reagují na tuto dialektiku, například prostřednictvím mikrointegrace. Tato mikrointegrace v podstatě představuje i součást makrointegrace, která je velkým evropským cílem. Ale makrointegrace vychází z výlučných kompetencí, které byly eh, delegovány eh, a které jsou sdíleny v právní oblasti. Když mluvíme o e, mikrointegraci a přeshraniční spolupráci, pak e, vycházíme, musíme vycházet z e, určitých výhod tohoto přístupu. Jde tady o životní úroveň, zaměstnanost, zdravotní péči, územní rozvoj, kulturu a uspokojování potřeb obyvatelstva, které žije v, pohran, v příhraničních regionech. Mm, už v roce 1968 jsem začal používat výraz hranice jako dělící eh, bod, ale současně jako spojovací eh, bod eh, z toho hlediska dělícího. Tady jde o, právě o rozdělení, které je potřeba překonat a spíše e, vytvořit určité propojení. Několikrát nebo častokrát byly analyzovány, analyzována dialektika mezi e, mikro a makroregiony. E, všude v Evropě, ve všech evropských zemích nejen v 27 Evro- zemí Evropské unie, ale ve 47 zemích Rady Evropy se snažíme zabezpečit budoucnost v oblasti přeshraniční spolupráce. A to má několik etap. Jednak jde spíše o informovanost a schopnost respektovat eh, sousední zemi, její instituce, její vnitřní eh, strukturu a fungování. A o tom jste, eh, doufám, všichni přesvědčeni. Čtyři velké politické systémy v Evropě jsou všechny demokratické někdy jsou velmi centralizované nebo e, naopak příliš federální, ale přílišná federalizace i centralizace e, jsou vždy na újmu demokracie. My máme v Evropě čtyři velké politické systémy, všechny jsou demokratické a tyto mm, systémy v pohraničních regionech vytvářejí e, určité propojení takže ve všech eh, příhraničních regionech musí tyto systémy navzájem spolupracovat a musí vytvářet eh, jakési mosty umožňující překonávání hranic. To je první konstatování. Druhé konstatování se týká mezinárodní spolupráce 5. července 2006 byl eh, přijat eh, příslušný dokument a problémem je ale právní, eh, právní způsobilost příhraničních regionů. A tato právní způsobilost Eh, to je eh, téma, ke kterému bych se nerad vyjadřoval nějak podrobně. Další konstatování. Ve všech příhraničních eh, regionech Evropy existuje trvalý zájem trvalý zájem o to, aby e, při výměně politických stran, e, které jsou při moci, se neměnily systémy přeshraniční spolupráce. Jde o to, aby se vytvořily e, vytvořilo určitá lidská síť přeshraniční spolupráce, která by existovala nezávisle na změnách v čele země. Centrální problém je eh, vždycky problém financí eh, na regionální i národní rovině eh, existují eh, zdroje financování pro eh, tyto příhraniční regiony. Byl to program Interreg, který už jsem zmínil. Eh, dnes existují další odpovídající programy, čili na celoevropské rovině existuje určitá reakce na specifickou problematiku regionu a já si myslím, že Eh, ty potřeby jsou eh, vlastně opravdu velmi specifické a i to financování vlastně by mělo být jaksi ušito na míru těmto potřebám, mělo by být adekvátním způsobem eh, řízeno. A další konstatování, to jste již jistě sami také zjistili, třetina evropských poslanců pochází z příhraničních regionů, čili tuto problematiku znají velmi dobře. E, e, jedná se o hospodářsky nevyrovnané e, regiony a tato hospodářská nevyrovnanost se projevuje v oblasti bydlení, dopravy, hustoty osídlení, digitalizace a tak dále. Čili já bych navrhoval, eh, aby paní Sanchez Schmidt a ostatní poslanci eh, v tomto sále uh, Eh, my všichni už jsme zjistili, že potřebujeme určitá přeshraniční centra, která by měla svůj eh, status, určitá experimentální centra, bych skoro řekl, která se budou zaměřovat na eh, sociální, ekonomickou ehm, situaci já, je jasné, že tady vždy budou určité, bude určitá nevyváženost v rámci snahy o evropskou harmonizaci a integraci. A samozřejmě i zde by se eh, mohla v, najít, mohl najít určitý způsob podpory flexibilizace komunitárních předpisů. Ehm, paní Hibner eh, se na mě dívá poněkud tázavě, ale Eh, myslím na flexibilizaci určitých evropských právních textů, eh, třeba jenom v experimentální podobě za účelem eh, podpory lepšího rozvoje příhraničních regionů s přihlednutím k specifické problematice, která se zde vyskytuje. Další problémy eh, už jsme také zmínili, je to nerovnováha v různých oblastech a já jsem osobně zjistil, eh, že eh, existuje, existují i hranice kulturní a duševní. V mnoha komunitárních předpisech se na toto zapomíná, ale je přece jasné, že ve všech evropských příhraničních regionech Eh, existují vlastně i mentální hranice, existují různé stereotypy, eh, podle kterých sousedi ze země za hranicí, ehm, jak se nám jeví, může se to týkat ehm, i jazykových ehm, Eh, různých jazykových eh, skupin eh, nebo menšin. Myslím si, že i na přeshraniční kultuře a přeshraničním nahlížení různých identit je, to je další téma, na které byste se mohli v parlamentu zaměřit samozřejmě pokud se mluví o nějaké identitě, tak to neznamená, že e, národnost a ostatní hlediska odpadají. Jde o vytváření synergií v příhraničních regionech. A úplně na závěr bych se rád ještě jednou vrátil k té dialektice mezi mikro a makrointegrací. E, vy jakožto poslanci na evropské rovině nesete odpovědnost vůči svým regionům, provinciím, zemím vůči nejrůznějším eh, politickým a správním eh, orgánům. Vy eh, v, nejrůznějších oblastech musíte překonávat tuto dialektiku ve specific, v rámci specifických potřeb příhraničních regionů. Eh, to první, mm, kam bychom měli směřovat, je vyrovnanost, rovnováha, eh, mimo jiné, eh, které mohou například stát v cestě různé kulturní modely. Ehm, já jsem byl požádán, abych byl konkrétní a pokusím se tady promluvit o určitých konkrétních problémech. Já jsem si sestavil takový malý seznam. Například využívání nemocnic na obou stranách hranice, eh, využívání eh, zásob vody, vodních zdrojů, potom jsou to využívání firemních vozidel, bezpečnost na obou stranách eh, hranice, drogová problematika, řešení drogové problematiky, značky, řidičské průkazy, Eh, možnost usazování se na obou stranách hranice, eh, dále eh, pasení dobytka přes hranice, rizikový kapitál, daňové úpravy, sociální eh, zabezpečení a tak dále. Eh, kulturní pas například, eh, aby se dali navštěvovat muzea na obou stranách hranice, nebo telefonní poplatky při stanovování telefonních poplatků Eh, telefonní poplatky jsou vlastně někdy stejné na vzdálenost jednoho kilometru jako na vzdálenost tisíce kilometrů. Čili existuje celá řada praktických problémů, které jsem se pokusil eh, tady vyjmenovat a samozřejmě eh, pro řešení těchto problémů je jasné, že příhraniční regiony, ze kterých někteří z vás, z vás pocházejí, že tyto příhraniční regiony Eh, pokud eh, se jim podaří dotáhnout tuto mikrointegraci, skutečně mohou přispět k rozvoji celé Evropy, eh, k integraci Evropy, ve kterou já věřím a věřím v to, že to není otázka střednědobá, ale dlouhodobá hmm, Dále tady zaznělo téma přeshraničních eh, regionálních orgánů nebo dokonce přeshraničně volených eh, poslanců. Já jsem mm, takového přesvědčení, že příhraniční regiony jsou katalyzátory pro evropskou integraci. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám za pozvání. Euh, děkuji, pane profesore. Eh, děkuji a nyní bych ráda zahájila diskusi, vážení kolegové bylo nadneseno, byla nadnesena spousta významných témat. Chtěla bych poděkovat našim hostům a chtěla bych vám připomenout také, že budeme hlasovat o této zprávě až v březnu a na plenární zasedání se dostane v dubnu, v květnu, takže v této zprávě máme možnost a možná poslední možnost ovlivnit směr práce, územní spolupráce tak, jak ho eh, bude vytvářet Evropská komise prostřednictvím eh, svých eh, nařízení a myslím si, že tahle ta zpráva by neměla být jenom takovou obecnou zprávou týkající se přeshraniční spolupráce, ale také by se měla týkat nadnárodní a meziregionální spolupráce a měli bychom zareagovat na, eh, na, na, na výzvu Evropské komise, abychom jako parlament eh, řekli, jak chceme nebo kudy chceme, aby se tato spolupráce ubírala. Takže proto jsem velmi ráda, že ta zpráva eh, paní Sanchez Schmidt je smysluplná a ráda bych uzav- eh, otevřela diskusi a jako první vystoupí paní Manesku. Eh, mulțumesc, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rád bych začala tím, že poděkuji eh, zpravodajce za tento dokument a ráda bych chtěla také poděkovat jejím hostům za to, že pohovořili o problémech v regionech, které znají. My tyto problémy také velmi dobře známe a snažíme se najít jejich řešení a odpovědi na ně. Když myslíme na budoucí agendu přeshraniční spolupráce a pokud chceme, aby byla aby byla uspokojivá, aby byla úspěšná, tak potom musíme příhraničním orgánům poskytnout veškerou pomoc, kterou budou pokračovat. A musíme to dělat především na úrovni členských států se zaměřením na meziregionální spolupráci po roce 2013 v rámci strategie 2020. Když hovoříme o teritoriální zprávu, tak jsou určité konkrétní cíle, které jsou eh, podmínkou pro konkurenceschopnost těchto příhraničních regionů. Myslím si, že tyto eh, regiony mají potenciál, který ještě nebyl plně využit. Navíc jsou významným konvergenčním bodem. Aby regionální politiky byly efektivnější a konsolidovanější, musíme podpořit meziregionální politiky a spolupráci přes hranice v této, právě v této oblasti. Domnívám se, že bychom měli být otevřenější myšlenkám soukromého sektoru protože jsou eh, určité inovace, které existují, ale neprojeví se, dokud se jich nechopí nějaký výzkumný ústav. Takže chceme, aby tyto regiony byly plnoprávným partnerem přeshraniční spolupráci. Byla zde zmínka o evropských uskupeních územní spolupráce. Domnívám se, že jsou užitečná, protože usnadňují spolupráci a členské státy by je měly využít ještě více, protože jsou stále ještě prázdná místa v přeshraniční zprávě. Měli bychom vyzvat členské státy, které tak ještě neučinili, aby přijali potřebná ustanovení, aby vytvořili takováto uskupení pro územní spolupráci a v mé zprávě z vlastní iniciativy vyzývám i komisi, aby to podpořila. Pokud jde o programy územní spolupráce, ty teď trpí nedostatkem politické angažovanosti a jenom eh, malou integrovaností regionální politiky. Je to takový program, že národní a místní orgány se neúčastní rozhodování na, eh, v těchto procesech. A v neposlední řadě bych ráda vyjádřila svou podporu možnosti zahrnout pilotní projekt Erasmus pro místní zprávy a nadnárodní a přeshraniční spolupráci. Děkuji za pozornost a přeji vám hodně úspěchů. Slovo má pan Van Nistelrooy. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval za všechny ty informace eh, a také za dokument, který nám byl předložen, eh, který je mm, dokumentem velmi kompletním a zmiňuje celou řadu zásadních otázek a myslím si, že bychom se s ním jím ve výboru mohli ještě eh, později zabývat. Ale já bych rád položil otázky našim expertům, abych využil jejich přítomnost. Samozřejmě jsme pro přes, jste pro přeshraniční spolupráci, to jsem pochopil, ale eh, co jsou eh, momentálně ehm, ty nejdůležitější problémy, co se musí změnit, co se musí přizpůsobit, upravit. Eh, mám eh, na mysli teď eh, také takové hranice, které již dnes stojí v cestě spolupráce v hranicích Euregia. Euregio ehm, Euregia musí mít 150 kilometrovou vzdálenost ale jiná spolupráce v rámci tohoto možná není. Potom procento kofinancování. Ptám se, jestli v některých zemích by nemělo eh, kofinancování pocházet více z regionů, eh, jestli by tam neměla být vyšší sazba kofinancování. Uh, Hodně jsem toho o tom slyšel, ale eh, vidím malé nadšení pro Evropu 2020. Eh, podle návrhu Evropské komise by eh, měla být tato spolupráce zelenější a inkluzivnější. Mluví se o těch vlajkových projektech, ale um, Zřejmě se zatím skrývá ještě něco více. U dosavadních eh, změn eh, naplánovaných do roku 2013 jsme eh, vlastně dělali integrované projekty na obou stranách hranice v určitých regionech. Snažili jsme se o větší koncentraci a také o řízení projektů tak, aby byly ekonomicky opravdu přínosné. Eh, ptám se tedy, jak eh, vidíte tento jev a dále jste mluvili také o vnějších hranicích, ale v té zprávě eh, se tomuto tématu se toto téma neobjevuje dostatečně eh, často. Zazněla tady několik otázek v souvislosti s projekty ehm, sousedské v rámci sousedské eh, politiky, ale eh, možná, že bychom se na to mohli zde ve výboru zaměřit. Sousedská politika mě dělá docela velké starosti jak bude vypadat eh, mm, v souvislosti s vnějšími hranicemi. Já si myslím, že na vnitřních hranic mají lidé mnohem lepší pozici, nežli na vnějších hranicích společenství. A eh, tomu bych se rád eh, věnoval blíže tam by bylo dobré, kdyby se v této oblasti více angažovaly konkrétní státy, které leží na vnější hranici. Eh, to jsou tedy poněkud konkrétnější otázky směrem k vám a jinak bych chtěl říci, že eh, se těším na definitivní dokument paní kolegyně Sanchez. Děkuji mnohokrát. Slovo má Sabine Ferhen. Děkuji, eh, paní předsedkyni. Já bych chtěla poděkovat paní kolegyni Šance Smith eh, za vynikající dokument, eh, který může být základem našich dalších diskusí zde ve výboru. Mnoho má význam pro celou řadu příhraničních regionů, které jste zde zmínila. Ráda bych také poděkovala řečníkům, které dnes již promluvili o problematice a výzvách přeshraniční spolupráce a zejména bych ráda poděkovala eh, panu eh, Ramirezovi, který zmínil téma makroregionu s určitou skepsí. A to jste mi skutečně mluvil z duše, protože já si myslím, že vytváření makroregionu se musí eh, mm, chápat jinak, nežli to, co chápeme pod příhraničními regiony tady eh, vlastně nahrazujeme příhraniční spolupráci nějakými velkými regiony a tohle to není alternativa, to je vlastně eh, nějaká možnost navíc, nějaká strategická eh, možnost. Důležitá je budoucí spolupr- pro budoucí spolupráci v příhraničních regionech je stavět se konkrétním výzvám těchto regionů, zabývat se jimi intenzivně. To jsou samozřejmě na jedné straně otázky toho, jak jsou ty programy na konci koncipovány a jak dlouho trvá, nežli program v rámci Interreg 4 eh, může být realizován. Já jsem z, a, z Cách eh, a my máme eh, několik euroregionů, jeden z těch nejstarších například, ale přesto máme dobrou spolupráci, ale přesto jsou nám překážkou různé národní předpisy, které stěžují realizaci těchto přezraničních projektů. Dlouho jsme museli vyjednávat, než jsme se skutečně mohli pustit do realizace přezraničních konvergenčního regionu a do konkrétní spolupráce s regiony, které mají e, praktickou e, zkušenost. E, s těmi bychom rádi konzultovali také budoucí práci na těchto projektech a bylo by dobré najít takové cesty, takové způsoby, jak moci provádět tyto, tyto projekty. Já myslím, že bychom neměli zapomínat na to, že hranice v mnoha oblastech sice byly zrušeny, ale v mnoha oblastech, které které nebyly jaksi svěřeny do kompetence Evropské unie, tam hranice trvají a překonávat je, to je opravdu velká výzva v těchto regionech. Bylo tady uvedeno několik příkladů, například je to doprava, telefonní poplatky, zdravotnictví v přeshraničních eh, aktivitách nebo také civilní ochrana Eh, nebo hasičské sbory, zásahy hasičských sborů nebo záchranářů přeshraniční, to musí být umožněno. A když eh, si uvědomíme, jaké jsou tam překážky, tak je nám jasné, že musíme opravdu velký kus invest, eh, energie investovat do jejich překonávání. Důležitý signál byl vyslán také v souvislosti s možnostmi programu Interreg, přeshraniční spolupráce podniků, ale musíme myslet také na to, zejména když mluvíme mluvíme o budoucnosti politiky soudržnosti, eh, tak musíme myslet na to, že eventuálně bychom měli nechat prostor manévrovací pro eh, podporu cíle 1 a cíle 2 v přeshraničních projektech a eh, myslím třeba konkrétní příklad v rámci äh, v rámci různých dopravních cest přeshraničních, které procházejí například přes několik státních hranic a musí tedy překonávat různé eh, legislativní úpravy nebo různé překážky ve financování. To může trvat i několik let. Takže když tyto překážky eh, budou odstraněny už ve fázi koncipování rámcových podmínek, tak to teritoriální spolupráci určitě pomůže. Thank you very much, Rika Maner. Děkuji mnohokrát, Rika Malek. Puheenjohtaja ja ensiksi haluaisin kiittää raportööriä erinomaisesta tekstistä. Mnohokrát paní předsedkyně, v první řadě bych chtěla poděkovat za vynikající práci na tomto velmi zajímavém tématu, jak se o tom už zmínili moji kolegové budeme, diskuse bude ještě pokračovat, ale mám pár připomínek týkajících se vnějších hranic. Souhlasím s panem Van Nistelrojem, který říká, že musíme eh, se této otázce stále věnovat a musíme se jí věnovat více do hloubky, protože jsou problémy v programech, když hovoříme o mm, eh, přeshraničních eh, programech. Já mám na mysli konkrétně programy s Ruskem a ty programy jsou velmi důležité a je o ně velký zájem i ze strany Ruska, ale dostatečně je nevyužíváme. Na máme programy, které nefungují moc dobře a pak máme ještě ten fakt, že vztahy s Ruskem u nás jsou poznamenány tím, že Rusko je považováno za rozvojovou zemi. zemi takže se pořád eh, jedná o to, zda eh, takovéto, eh, takováto spolupráce spadá pod politiku soudržnosti nebo ne. Já se domnívám, že ano. A musíme ještě podpořit tuto diskusi s komisí, protože programy politiky soudržnosti mohou být daleko funkčnější, než jsou. Především pokud hovoříme o některých konkrétních problémech. Děkuji, eh, paní eh, eh, Květovská. Děkuji, paní předsedkyně. Také já se chci zmínit o otázce vnějších hranic. Spravodajka se o tomto tématu už také zmínila. Ale ještě se vrátím k panu Van Nistelrojovi. Je to otázka, kterou je třeba zahrnout do naší pozornosti. Jako obyvatelka území, které sousedí s Ukrajinou, vím, jak vypadá spolupráce na vnější hranici EU a myslím si, že je třeba hledat možnosti v případě nových a starých zemí EU. Tam je celá řada zkušeností, zejména na straně nových států, a ta spolupráce vypadá úplně jinak. U oblastí, které spolu sousedí, když jde o vnější hranici. Myslím si, že tato příhraniční území z těch se především stěhují mladí lidé, stěhují se jinam a většina mladých lidí odchází z těch území, které jsou právě na hranici, na vnější hranici EU. A jak řekl pan profesor, otázka možnosti využití nemocnic a podobně. V našem případě Polsko-Ukrajina máme různé předpisy, různé náklady, na každé straně je to jiné. A pro Ukrajinu by to bylo výborné, ale pro nás by to bylo obtížné dohodnout se na snížení nákladů v této souvislosti. Chci proto požádat, aby bylo možné věnovat eh, ve zprávě více pozornosti právě těmto územím ležícím na vnější hranici EU. Tam je ta situace opravdu úplně jiná. Jsou to jiné případy a návrhy se často nedají realizovat. Děkuji. Uh, dear colleagues, uh, I don't... Vážení kolegové, Nemám žádnou ža- další žádost o slovo, takže toho využiji a vyjádřím se i já, protože se domnívám, že to je opravdu důležitá zpráva a e, můžeme vyjádřit své hledisko, pokud jde o budoucí politiku. Já bych o tom ráda zauvažovala e, v kontextu první zprávy o soudržnosti Zaměření politiky do roku 2013 je velmi silně na efektivnost politiky a je zde ta myšlenka podmíněnosti na základě smlouvy mezi eh, Evropskou mezi komisí a eh, zde jde o přeshraniční spolupráci. Eh, to zcela jasně zaznělo v obou prezentacích aby přeshraniční spolupráce byla efektivní a abychom mohli investovat evropské peníze a abychom věděli, že výsledek bude, do, bude dobrý, musíme za prvé identifikovat a za druhé zrušit všechny přetrvávající bariéry. A bylo by tedy možná užitečné, kdyby paní Sanchez mohla Eh, uvážit, zda by tuto evropskou podmíněnost, která je vyjádřena eh, reformou eh, jednotného trhu a odstraněním překážek, tak zda by to mohla zabudovat do své zprávy. Jde o sociální služby, o využití nemocnic a tak dále. To jsou věci, které by mohly velmi přispět. Uh, a obohatit tuto zprávu. A za druhé, musíme si velmi dobře ujasňovat, že existují takové maličkosti, které eh, tu, všechn, tu politiku komplikují. Lambert se o tom zmínil. Máme něco velmi blízko, ale cesta k tomu je velmi daleká. Takže jde o zintenzivnění eh, vztahu mezi eh, příhraničními regiony. Eh, tam, kde státy stále ještě působí spoustu problémů. Vidíme, že jsou nejrůznější eh, omezení, která eh, spočívají v tom, že předpisy neberou v úvahu existenci příhraničních regionů a jejich spolupráci. Tak je k dispozici spousta nástrojů, které by měly být k dispozici i přeshraniční spolupráci, že pan eh, Lambert se zmínil o spoustě věcí, da, eh, další poslanci to zdůraznili a myslím si, že nemůžeme být spokojeni se stávajícím systémem realizace této politiky. Velmi ráda bych také diskutovala o spoustě dalších témat – která se objevila při přípravě této zprávy. A protože si myslím, že eh, tak máme příležitost ovlivnit a strukturovat budoucí politiku. Hovoříme také o financováním. Financování to je obtížné a samozřejmě, eh, když se podíváme na eh, víceletou finanční perspektivu budoucí, bude financování, eh, boj o financování bude tvrdý. Získat více peněz do obálky eh, politiky soudržnosti bude naším hlavním úkolem. A i když, když si uvědomíme, že budeme mít 50 tak nebudeme mít rozhodně v té obalce politiky soudržnosti dost peněz a proto se musíme zaměřit především na efektivnost této politiky. A nyní bych ráda dala slovo paní Sanchez, aby se k tomu vyjádřila, pokud chce. Dnes nebudeme přijímat žádné rozhodnutí, protože o návrhu zprávy se bude ještě diskutovat koncem ledna, pokud paní Sanchez do té doby ten návrh bude mít připravený a potom bude teď hlasování. Takže kolegové, neodcházejte ze sálu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vaše slova. Máte pravdu, když říkáte, že ta zpráva a strategie, které tam budou, mají skutečně šanci ovlivnit budoucí rozhodování, zejména pokud je alespoň o část politiky soudržnosti. Myslím si, že během diskuzí a během této rozpravy se ukázalo, že nemůžeme pochybovat o tom, že teritoriální soudržnost a politika na podporu této soudržnosti je přínosná. A zástupci z lokálních e, území to potvrdili. Existují velká témata, o kterých e, budeme také diskutovat. Také partnerství s lokálními organizacemi a úřady je důležitá a máme nástroje, které jsou v tuto chvíli užitečné, funkční, ale budeme se muset soustředit ještě více na účinnost a efektivnost, na účelnost. Myslím si, že zcela jistě budou následovat ještě další diskuze o financování, o formách, o architektuře, kterou bude tato politika mít i po jednání o rozpočtu, pak půjde o částky, které budou poskytnuty a tady půjde také o rozdělení těch eh, zdrojů na různé oblasti politik. Beru na vědomí to, co tu zaznělo o makroregionech. Myslím si, že to budeme muset probrat ještě podrobně. Rozumím tomu, co tu bylo řečeno že bychom neměli končit eh, makroregiony, že naopak tyto by mohly poskytnout další rozvoj do budoucnosti. Pokud je o zákonodárství, tady budeme muset zvážit, jakým způsobem podporovat eh, tyto politiky. To jsou ta velká témata. Myslím se, že ta hlavní linie je jasná a budu ráda, pokud tu zazní ještě další stimuly a podněty. Dnes už tu některé zazněly, já je zapracuji. Čas máme, jak bylo řečeno do března. A tuto zprávu teď nemusím honem honem dokončovat, mohu si nechat čas na to, abych to promyslela. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych ještě jednou poděkovat oběma řečníkům, eh, panu Guillermo Ramíresovi a profesoru Charlesu Rick Šapuji za příspěvky. Děkuji taky Marii Terese a nyní přistoupíme k hlasování. Vážení kolegové, musíme prověřit. Ráda bych prověřila funkci karet, takže uděláme test hlasovacích karet. Mohu požádat někoho, aby ten systém spustil. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Funguje to, funguje, ale nevidím tady skupiny. Pokud něco stisknete, tak se tam objeví. Je diskuse mezi paní předsedkyní a e, vedle sedícím pánem o tom, jak zjistit, zda správně funguje zařízení. Francisco. Francisco. Okay, but but you you but you be fast, okay? <laughs> Can, we start? Is everybody ready? Můžeme tedy začít, jsou všichni připraveni? Ještě ne, takže čekám. So here, here they are, no? It's, it's now 37 we have. You are ready, you tell me, can we start? Takže jste připraveni, můžeme zahájit hlasování. Ano, začneme tedy eh, bodem číslo 11. Tak teď máme HDP a měření pokroku v měnícím se světě. Máme zde více než 90 pozměňovacích návrhů. Bylo to obtížné dosáhnout kompromisu. Ten proces byl velmi bolestivý. Máme celkem sedm, ne dvě sady sedmi eh, kompromisů byla, eh, mě říká eh, moje pomocnice a budeme tedy pokračovat a začneme pozměňovacím návrhem číslo jedna. Hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen kompromis jedna zpravodajé pro, proti, zdrželi se, Myslím, že se zamítá. Nechce to někdo prověřit? Dobře, tak to prověříme. Prověříme kompromisní návrh jedna pravodaje. Končím hlasování a zamítá se 24 ke 14, takže teď kompromis 1, EPP, ALDE, ECR, zahajuji hlasování. Hlasy pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je jasnou většinou přijat, takže je přijat. A nyní pozměňovací návrh dvě, kompromis 2, pardon. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 3, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 3 politických skupin, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní pozměňovací návrh 22. hlasy pro, 22, proti, zdrželi se, schválen, kompromis 4, zpravodaje, hlasy pro, ne, ve dvou částech, takže první část, kompromis 4 zpravodaje, kdo je pro první část, proti, zdrželi se, zamítá se, druhá část, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis čtyři politických skupin, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 33, nepromiňte, 36, hlasy pro, proti, zdrželi se, prověříme, prověříme tedy pozměňovací návrh 36. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítá se 22 hlasy k 17. A dále kompromis 5 zpravodaje, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se Kompromis pět politických skupin, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. A nyní pozměňovací návrh 49, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis 6, zpravodaje. Kdo je pro kompromis 6? Hlasy proti? Zdrželi se? Zamítá se. Kompromis 6 politických skupin. Hlasy pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 7. Kompromis 7. Pokud jste ho našli, zpravodaje hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis sedm politických skupin, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 91, pozměvací návrh 91, promiňte, 81, 81, omlouvám se, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Ne, pardon, byl to 91, 92, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 93 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. A konečné hlasování, to bude elektronické, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijali jsme e, tuto zprávu 39 hlasy, 3 proti, takže blahopřeji. E, e, vy jste neměl hlasovací kartu? Neslyšíme vás, můžete se vyjádřit do mikrofonu? Já se omlouvám, já jsem zapomněl svoji kartu dnes. Probably go back for this vote, but now we will... Eh, budeme s tím počítat do, pro příští hlasování. Pan Nistohroj? Paní předsedkyně, děkuji. A dovolte, abych nám všem pogratuloval k výsledku hlasování. Mám ale otázku pro autora stanoviska. Budou z toho ještě vyvozeny závěry z toho hlasování? Mohu, paní předsedkyně? Mohu něco říci? Kolegyně a kolegové, myslím si, že nechci, aby pod touto zprávou bylo moje jméno. Omlouvám se. Omlouvám se, ty kompromisní návrhy, které byly schváleny, pocházejí ze z frakcí, které už neodpovídají těm věcem, které jsem tu já chtěl zastupovat. Proto stahuji své jméno. Děkuji. Chce se k tomu vyjádřit ještě někdo jiný? Prosím. The floor is yours. Ναι, κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς έκανα ένα λάθος. Θα ήθελα να ξέρει το σώμα... Děkuji mnohokrát. Jenom chci říci, že já hlasuji proti této zprávě, takže můžete prosím přidat můj hlas k těm, kteří hlasovali proti. Ano, to je to, to jsme udělali. Další připomínky? Chtěl bych, chtěla bych vám připomenout, prosím. Paní předsedkyně, já se omlouvám, já jsem taky zapomněl hlasovací kartu, právě mi ji nesou, takže bych eh, požádalo to, abychom hlasovali ručně, eh, zvednutím ruky. Sorry, so we have a situation where we have... Takže teď máme situaci, kdy máme tři osoby bez hlasovací karty. Pokud nikdo není eh, proti, tak bychom mohli tedy eh, tyto tři hlasy přidat k výsledku elektronického hlasování. Jeden z nich je proti a vaši, vy a vaši dva eh, kolegové, váš hlas by byl pro. A tady ten třetí hlas, pan Heir, vy, vy byste hlasoval pro nebo proti? Pro takže dodáme, pokud nikdo nemá k tomu žádné připomínky, k tomu eh, konečnému elektronickému hlasování tyto tři hlasy. A nyní k postupu a k té situaci, která se objevila. To znamená, že zpravodaj stahuje své jméno z té zprávy. Bohužel jediným řešením, pokud vím, které právně můžeme použít, je to, že Eh, uvedeme na zprávu jméno předsedy výboru a uvedeme tam eh, uvedeme eh, vysvětlení do zápisu a pokud se k tomu nechce nikdo další vyjadřovat, tak tento bod uzavřeme a přejdeme k bodu číslo 12. Tím je stanovisko navrhovatele pana Bostinaru ke strategii EU pro Černé moře. A nyní tedy začneme hlasovat. Jsou všichni připraveni. Za, začneme tedy kompromisem Jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat? Pozměňovací návrh 3. Hlasy pro? Proti? Zdrželi se? Jasně zamítnut. Kompromis 2. Hlasy pro? Proti? Zdrželi se? přijat. Kompromis 3. Promiňte, musím to najít. Kompromis 3, hlasy pro. Kompromis 3, Lambert. Proti, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis nebo pozměňovací návrh číslo 10. Pozměňovací návrh 10, hlasy pro, proti, zdrželi se, musíme to prověřit elektronicky. Pozměňovací návrh 10, zájuje hlasování. Končím hlasování. Ne, co se děje? 20 eh, ke 20, čili zamítá se, protože potřebujeme většinu, aby byl přijat a kolegové, kteří nemají kartu. Pan Buskaský je proti, takže 21 proti, 20 pro. Pan Hejer proti, 22 proti. Takže bohužel pro ty, kteří by ho zde chtěli mít, tak se zamítá. A nyní kompromis. Čtyři hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis pět, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijímá se. Kompromis 6, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 19, poznám, pozměňovací návrh 19, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 20, pro, pro proti, zdrželi se, přijat. 21, pro, proti, zdrželi se, přijat. 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 28 pro, proti, zdrželi se, přijat. 30 pro, proti, zdrželi se, nevím, takže prověříme třicítku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 15 proti, takže přijat. Kompromis 5, 8 pro, proti. Zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 34, hlasy pro, proti zdrželi se, zamítá se, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijat, 39 pozměňovací návrh, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, 43 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 44 pro, proti, zdrželi se, prověříme, 44 prověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 15 proti, takže jasně přijat. A bude elektronické, hlasy pro, tak tedy zahajuji hlasování. Ještě nehlasovali všichni. Končíme hlasování. 37 pro, 1 proti, 1 se zdržel, takže eh, blahopřeji zpravodaji panu Bostinaru. A ti kolegové, tři kolegové hlasovali pro ti, kteří nemají karty. Ano, dobře, takže vám děkuji. A nyní eh, bod 13. Je to zpráva paní Filis Hakaeva eh, Husmanová, která se týká provádění směrnice o službách. Předpokládám, že můžeme začít hlasovat. Kompromis 1. Hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 4, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 8, který je ve dvou částech. Napřed eh, první část, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 9 ve dvou částech, část 1 devítky, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, druhá část pro, proti, zdrželi se, myslím, že se zamítá, ale prověřila bych druhou část devítky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 proti, tak se zajímá, za, za, zamítá, protože pouhých 14 je eh, pro kompromis 3. Kompromis 3, hlasy pro, proti, zdrželi se eh, přijat. Pozměňovací návrh 10, ne, pardon, 21. 21 kolegové, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 5, pro, proti, zdrželi se, přijat. 26, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 28, pro, proti, zdrželi se přijat, 29 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 30 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. A konečné hlasování zahajují. Končím hlasování. A máme 41 pro, 2 proti, jeden se zdržel a ti tři kolegové jsou pro. Takže vám děkuji. A bod 14 je průmyslová politika pro éru globalizace. Je to stanovisko Francesca de Angelis. Takže pozměňovací návrh číslo jedna, hlasy pro, proti, prověříme jedničku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 20 proti, takže schválen kompromis. E, jedna hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 5 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, nevíme, prověříme pozměňovací návrh 7, zahajuji hlasování, končím hlasování, 23 pro, 20 proti, chce někdo z těch, co nemají karty, říct, jak hlasovali, takže je přijat. A nyní kompromis dvě hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 14, pozměňovací návrh 14, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Co si myslíte? Nevíme, takže prověříme čtrnáctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 16 proti. Tak e, nyní e, pozměňovací návrh 15, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 17 pro, proti, zdrželi se, přijat, 19 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 20 pro, proti, zdrželi se, přijat, 21 pro, proti, nevím, 21 ověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování, 22 pro, 20 proti, z těch, kteří nemají karty, se chtějí vyjádřit? Nikoliv, takže přijat. 22 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 23 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Je, je přijat, ale prověříme. Takže 23, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13, 30 pro, 13 proti, přijat 24 e pro. Proti. Podle mě je, zamí, se zamítá, ale ověříme to. Lamberte je mi líto, 24. 24 e hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 21 proti. 25 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 26 pro, proti, zdrželi se zamítá se, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat, 30 pro, Proti? Zdrželi se? Prověříme. Třicítku prověříme. Zajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 13 proti. 31 pro, proti, Zdrželi se? E, ti nevím, opravdu to nejsem schopná posoudit, takže prověříme pozměňovací návrh 31, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 5, 15 proti. Nyní pozměňovací návrh 33, to je ústní pozměňovací návrh pana De Angelise. Eh, budeme tedy eh, hlasovat tak, jak byl předložen. Eh, proti, pro proti zdr, přijat, 32 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 34 pro, proti, zdrželi se, přijat, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijat, 36 pro, 36 hlasy pro, ne, e, e, padá, ne, musíme e, hlasovat o 36. Hlasy pro, proti, zdrželi se, prověříme 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 21 proti. Pokud nechcete přidat žádné hlasy, další je přijat. 41 pro, proti, zdrželi se. Já opravdu nevím, takže prověříme 41. Končím hlasování. 25 pro, 18 proti, takže je přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. 46 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 47 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, 48 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, 49 hlasy pro, proti, zdrželi se, prověříme 49. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 27 pro, 16 proti, takže přijat. 50 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 51 s ústním pozměňovacím návrhem pana Tejkšery. Někdo je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže budeme hlasovat o tomto. Jak je změněno pro, proti, zdrželi se, přijat. A konečné hlasování elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 40 pro, jeden proti, dva se zdrželi, takže blahopřeji panu De Angelisovi. A nyní eh, Vážení kolegové, mám návrh, protože máme půl hodiny času, skončili jsme dříve, tak můžeme teď udělat schůzi koordinátorů a potom v 5.15 budeme mít tu výměnu názorů se zástupci Združení z Kliši Subua, takže eh, prosím, aby koordinátoři nebyli rušeni svými sousedy Lambere. Právě jsem navrhla koordinátorům, Právě jsem navrhla koordinátorům, protože máme půl hodiny času, protože jsme skončili dříve, abychom v té půl hodině udělali eh, schůzku koordinátorů. Takže vážení členové výboru REGI, kteří nejsou koordinátoři, opuste prosím sál na půl hodiny a vraťte se ve čtvrt na šest a my teď uskutečníme schůzi koordinátorů. Dear colleagues, I give... Vážení kolegové, dávám dvě minuty těm, kteří nesetrvají na schůzi koordinátorů, aby opustili sál. A vraťte se prosím v 5.15.